Okay, colleague. We just start. Uh, I submit to you. Tak kolegové, prosím, začneme. Já vám navrhuji následující změny pořadu jednání. Nový bod 7, prezentace návrhu zprávy o fungování šengenského prostoru. Zpravodajem je Carlos Coelho a to se bude konat v 11.15. Prosím, vezměte na vědomí, že bohužel není k dispozici tlumočení do chorvačtiny a gaelštiny. Vážení kolegové, teď se přesuneme k bodu výměna názoru s Robem eh, Wainwrightem, výkonným ředitelem Europolu. Kolegové, před pár týdny se konalo slyšení s paní Debol, která byla vybrána jako nástupkyně pana Wainwrighta. A dnes budeme mít příležitost zrekapitulovat devět let působení pana Wainwrighta ve funkci ředitele Europolu. Ráda bych mu osobně poděkovala za jeho práci a za profesionalitu při řízení této agentury. Nastoupil do funkce v roce 2009 a jeho mandát skončí 30. dubna 2018. Nejprve promluví pan Wainwright a poté bude následovat výměna názorů s poslanci. Pane Wainwrighte, máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Jsem rád, že to mohu dnes naposled být eh, a hovořit k vašemu výboru, jako jsem to dělal mnohokrát za posledních devět let. To nejdůležitější patrně je, že bych chtěl oficiálně poděkovat eh, za spolupráci, eh, které se Europol těšil s vaším výborem v tomto období. Tato spolupráce byla čím dál intenzivnější a vzrostla během těch devíti let a děkuji mnoha poslancům za osobní odhodlání a za to, že mi pomáhali s mým úkolem, kterým je pomáhat členským státům bránit bezpečnost občanů v Evropské unii. V následujících deseti minutách bych pouvažoval o určitých eh, tématech, kterými jsem se jakožto ředitel Europolu zabýval. Už eh, jsme mnohokrát diskutovali o rostoucí složitosti eh, bezpečnostních vnitřních hrozeb, kterým v Evropské unii čelíme. Všichni víme o strašlivých teroristických útocích, zejména za poslední 3-4 roky. To jsou trendy, které velmi změnily paradigma terorismu z historické tradice, která bere terorismus jako záležitost národní bezpečnosti, k záležitosti, která je nyní problémem kolektivní bezpečnosti. To říkám proto, že uh, už nejde pouze o nacionalisty, kteří ohrožují územní celistvost nějaké země například, ale jde o mezinárodní džihadismus, který je definován nadnárodními uh, kapacitami, nadnárodními schopnostmi a využívá technologie jako globalizovaný nástroj k tomu, aby vytvářel uh, virtuální chalifát. Tisíce radikalizovaných osob operují v Evropě, mnohé z nich cestují do Sýrie a Iráku a zase zpátky a stává se z terorismu tedy mezinárodní jev a bezpečnostní hrozba. A pro nás všechny, kteří se jim zabýváme v rámci spolupráce a evropských institucí, eh, abychom si uvědomili, že je třeba kolektivní bezpečnostní reakce. Totéž platí i pro různé formy organizovaného zločinu a samozřejmě i kybernetického zločinu. E, pašování lidí, které se nesmírně rozrostlo od vypuknutí migrační krize v roce 2015, e, obchod s lidmi, e, to jsou další jevy, které v průběhu mých devíti let poměrně pomalu získávaly pozornost a priority ze strany vlád dnes je to už lepší, ale pořád tu nevidíme to odhodlání, které bychom očekávali. Vzhledem k tomu, že dnes už máme tisíce obětí eh, ob- sexuálního obchodu a obchodu s lidmi, přičemž dvě třetiny těchto obětí jsou občané eh, evropských zemí. Pak tu máme další jev nedoprovázených nezletilých kteří jsou velice zranitelní a mohou být snadno zneužiti eh, gengy pašeráků v souvislosti s migrační krizí, což vím, že je téma, eh, které váš výbor velmi zajímá. Další oblasti zločinu se rozvinuly během eh, mého působení, včetně rozsáhlých podvodů, které taky mají poměrně nízkou pozornost, nicméně škodí v mnoha ohledech ekonomice. Pak tu máme eh, zločiny na duševním vlastnictví. Eh, podle některých odhadů připravují naši ekonomiku až o 85 miliard euro ročně, což je obrovský negativní dopad na konkurenceschopnost, na inovace, na naši ekonomiku jako takovou. A existují velice profesionální syndikáty organizovaného zločinu, které se dnes v moderních dobách rozvinuly tak, že operují v mnoha sektorech kriminality a v mnoha zemích. Stále ale máme v některých zemích problém uskupení typu mafie, samozřejmě. Ale kromě toho eh, existují mezinárodní syndikáty fungující na globální úrovni, čemuž samozřejmě napomáhají technologie, zejména Darknet. Zhruba 400 profesionálních eh, Existuje zhruba 400 profesionálů, kteří se specializují na praní špinavých peněz, kteří prohánějí eh, špinavé peníze bankami a tomu my se velmi věnujeme v Europolu, je to rozsáhlé. A kybernetická kriminalita je patrně nejzávažnější ze všech hrozeb pro naši vnitřní bezpečnost. Ne tolik svým bezprostředním dopadem jako terorismus, ale spíše těmi dlouhodobými výzvami, které před nás staví protože zločinci zneužívají nových technologií jako Darknet, jako je šifrování, jako jsou kryptoměny, které jsou nyní velice důležitou součástí eh, trendů, jako je ransomware například. Samotný ransomware, eh, to jsou, to jsou nejhorší útoky typu malware a je to symptomatické pro to, jak fungují syndikáty organizovaného zločinu. Přesouvají se od minulých trendů, kdy eh, existovaly jiné přístupy, jako rozesílání falešných e-mailů milionům lidí a doufali v jednoprocentní úspěšnost, ale dnes jsou mnohem zacílenější a mnohem konkrétněji se soustředí na eh, zranitelné a výnosné instituce, to znamená banky nebo eh, bohaté jednotlivce nebo eh, kritické služby, které jsou velmi zranitelné vůči malwareovým útokům. K tomu si přidejme dva další aspekty, které jsou velice znepokojivé. Za prvé je to industrializovaná povaha kybernetické kriminality. Existují tisíce specialistů, kteří eh, se věnují takovýmto operacím. Darknet eh, má mnoho tržišť, kde se obchoduje s nelegálními komoditami, jako jsou drogy, střelné zbraně i se sexuálním zneužíváním. Je to průmysl, který má abnormální měřítka a je to veliká hrozba. A neméně hrozivý trend vznikl za posledních 18 měsíců, a to je sílící eh, konvergence státně financovaných kriminálních aktivit s těmito velkými organizovanými skupinami. Toto míchání kapacit států s kriminálním společenstvím je nesmírně znepokojivá, protože tím se posilují možnosti eh, inovace a i ty nejchráněnější instituce, ať už státní nebo eh, v podnikatelské sféře, jsou čím dál zranitelnější vůči útokům. To všechno jsou trendy zločinnosti a terorismu, který je nyní mnohem mezinárodnější, mnohem globálnější a tím pádem představuje vyšší zátěž na Europol samozřejmě. My reagujeme zaprvé pom- eh, pomoci, pomocí v rámci institucionálního rámce, tedy tak, eh, jak evropští zákonodárci eh, vyvinuli naše nařízení, náš mandát a směrnice, které pomáhají kontrolovat cestování teroristů za poslední roky, což významně pomohlo omezit toky zahraničních bojovníků do Syrie a Iráku. Pokračují také práce na vyladění směrnice proti praní špinavých peněz a dalších eh, legislativ ohledně kybernetické zločinnosti, takže instituce jsou velmi aktivní a přináší to výsledky. Za mého působení v Europolu došlo také ke dvěma změnám právního rámce Europolu. E, nedávno přijetí e, e, nařízení o Europolu v roce 2017. To bylo zase nařízení, které mělo významný vliv zásluhou vašeho výboru a přineslo velice konstruktivní výsledky. Od rozpočtových orgánů jsme získali zdroje a náš personální stav se zhruba zdvojnásobil za těch devět let. Teď v našem centru, na vaší centrále v Hágu je asi 1200 zaměstnanců, i rozpočet se zdvojnásobil, je to asi 122 milionů nyní. Pomáhají nám samozřejmě třetí státy i členské státy EU. Bez jejich expertů a bez jejich informací nejsme nic a Europol značně těží ze své schopnosti e, vytvářet propojení, spoje mezi těmito národními agenturami a naše důvěra, důvěryhodnost vzrůstá. E, také se téměř zdvojnásobil počet styčných důstojníků Eh, kteří reprezentují u Europolu své země, kterých je až 40. Těch je nyní 220. Eh, nikde jinde na světě eh, nenajdete tak velkou koncentraci policejních složek. Je to síla, kterou Europol může přinést změnu v boji proti zločinu a terorismu. A samozřejmě pro hlavní úkoly Europolu je klíčové soustředit se na samotnou povahu těchto hrozeb. Vyvíjíme proto expertní centra, jako je Evropské centrum pro kybernetickou zločinnost, které je patrně dnes nejlepším mezinárodním centrem pro boj proti kyberkriminalitě. Potom eh, Evropské centrum pro migraci a pašování, které jsme také zřídili před dvěma roky, nyní provádí téměř 100 in, in, eh, operací na vysoké úrovni a už zadrželo zhruba 500 tisíc eh, podezřelých. Eh, k tomu všemu tedy došlo za mého působení. My jsme se soustředili na co nejkvalitnější experty z evropské policejní komunity v těchto klíčových prioritních oblastech. Pokud jde o Centrum o boji proti terorismu, eh, o kterém se mnoho, mnoho debatuje, tady jde především o eh, míru sdílení informací. je poměrně náročné přesvědčovat eh, národní bezpečnostní orgány, aby důvěřovali Europolu, aby se dělili o svá data. A za posledních dvou let eh, k tomu došlo. Za tuto dobu eh, informační systém Europolu se rozrostl o informace o hrozbách teroristů z členských států. Máme zhruba 600 tisíc zpráv týkajících se terorismu v našem systému pardon, 6, 6, 6 tisíc to bývalo dříve a dnes je to půl milionu. Takto se to rozrostlo za dva roky a vypovídá to o ochotě a schopnosti členských států sdílet informace mnohem více a lépe. V Centru boje proti terorismu jsme také podpořili 439 operací, přitom o rok dříve to bylo jen 127. To je obrovský nárůst, který vypovídá o tom tež. A obecně za těch devět let mého působení se z počet přeshraničních případů, kdy e, Europol poskytuje podporu. Takže ten e, efekt e, industrializace ve světě zločinu si myslím, že nalezl silnou odezvu ze strany Europolu. Základem všeho je zpracovávání toku informací. Jde o komunitu zhruba 1200 eh, policejních agentur. Takto široký je náš záběr, sbíráme informace od mnoha agentur a myslím si, že máme nejpokročilejší technologii ochrany osobních údajů eh, z jakékoliv, eh, mezi jakýmikoliv policejními organizacemi na světě. Můžeme tedy takto rozsáhle sbírat informace a musíme samozřejmě fungovat v rámci Eh, důvěryhodného právního rámce a uchovávat pouze ta data, která potřebujeme, sbírat pouze ta data, která potřebujeme a vůbec jednat úměrně našemu úkolu, kterým je bojovat proti zločinu a terorismu. Vyvinuli jsme velice moderní eh, analytické kapacity, věnovali jsme tomu mnoho času, tak abychom zvládali ta kvanta dat, která každodenně dostáváme. V roce 2017 jsme poprvé přesáhli 1 eh, milion. Tedy více než jeden milion zpráv bylo posláno přes informační systém Europolu, eh, což je samozřejmě eh, nápor na naše zdroje, ale zároveň je to eh, náš hlavní popis práce, sbírání dat a analýza. Přesně to nám umožňuje identifikovat přeshraniční dimenzi zločinu a terorismu. Proto je to tak důležité pro naši budoucnost. To všechno nám naštěstí dalo příležitost přispět k boji proti zločinu a e, terorismu. Důvěryhodnost se zvýšila. E, poslední průzkum mezi našimi partnery ukázal, že spokojenost je 72%, 72 bodů ze 100, což je rekordně vysoko. Před deseti lety to bylo pouze 57%. Doufám, že se nám také podařilo ve spolupráci s eh, vaším výborem a dalšími institucemi využívat naší znalosti a vlivu v celé komunitě eh, tak, abychom eh, přispěli k vyvíjení legislativy, k vyvíjení prostředí, ve kterém fungujeme. To se utváří správným směrem, takže legislativa vzniká podle našeho odborného stanoviska a váš výbor nám vždy pečlivě naslouchal. Samozřejmě nás při práci i lecos frustruje. Minule jsem se nezmínil o e, tom, že že e, je tu problém se zdroji e, Europolu i dalších agentur. Stále si myslím, že ta částka je nízká a neuměrná dimenzím hrozeb. pořád existují velké příklady jakési systematické setrvačnosti eh, v našem boji proti těmto složitým problémům. Zejména bych uvedl rámec eh, boje proti praní špinavých peněz, který jsme úspěšně vyvinuli. Ten je eh, úžasně neefektivní Eh, při vysledovávání a zabavování eh, nelegálních aktiv. Tam eh, je to opravdu velká legislativní investice bankovní komunita do toho investuje mnoho miliard, takže není vždycky jednoduché s nimi držet krok. My jsme ten systém vypilovali za posledních 30 let nicméně eh, je neefektivní, protože už neodpovídá moderním eh, vymejím dnešního eh, zločinu a zejména proti možnostem sdílení informací mezi těmi, kteří to potřebují. Takže tento rámec potřebuje modernizovat, jestliže myslíme ten princip follow the money vážně, protože momentálně nám to příliš nejde a přitom by šlo o značný přínos boje proti zločinu protože to je ten důvod, proč zločin tak vzkvétá. Pak bych rád také zdůraznil roli Evropského parlamentu. Pokud jde o praktické otázky, jako abychom měli potřebný rozpočet a abychom mohli promlouvat do vývoje legislativy, velice často nám naslouchal více parlament než rada. My si to uvědomujeme a já si toho velice vážím a jsem za vaši práci vděčný. Právě tak eh, vaše proaktivní práce ve specializovaných výborech, jako je teď váš výbor proti terorismu, pomohl utužit spolupráci s Europolem. Naše čím dál užší vazby s parlamentem jsou pro nás důležité nejenom proto, že je to eh, legislativní požadavek, zákonný požadavek na Europol, ale zároveň nám to dává více důvěryhodnosti eh, ze strany veřejnosti, což je pro naši práci velice důležité. Ještě jednou bych chtěl osobně poděkovat eh, těm, kteří tu dnes nejsou a děkuji vašemu výboru eh, za podporu. Ne vždy jsem s vámi souhlasil, vy jste ne vždy souhlasili se mnou, tak to chodí v demokratické debatě ale eh, snažil jsem se v rámci svých omezených možností být loajálním eh, služebníkem eh, a ředitelem Europolu a děkuji vám moc krát za váš čas. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za tuto zajímavou prezentaci. Evropský parlament je um, připraven um, na um, spolupráci s Europolem. Já mám první otázku na pana uh, Wainwrighta. Můžete nám prosím dát vědět, podle vašeho názoru, jaké aktivity o, jinak? Jaký, co je váš největší úspěch? Eh, za těch devět let. A jaké problémy máte stále s um, některými aktivitami nebo problémy, které nebyly vyřešeny do posud. Pak máme čas, teď budeme mít čas na dotazy z pléna. Koordinátoři paní Sipl, prosím. Děkuji, já se musím omluvit, přihla jsem trošičku pozdě, nicméně, eh, když jste mluvili o hekování, tak mi to dává možnost eh, otevřít otázku na téma, které eh, se nedávno řešilo na schůzi koordinátorů v pondělí. Možná se pamatujete, že v roce 2013 Mm, se mluvilo o hackování systému Belgacomu s eh, spravodajskými službami. My jsme kladli dotazy zástupcům Belgacomu, eh, dozoru nad ochranou dat Belgacomu na vás. Britská vláda bohužel nedorazila možná z dobrých důvodů. Během tohoto slyšení jste řekl, že Europol nedostal požadavek čl- z členských třetích zemí, aby vyšetřoval. Před několika týdny byl ale zveřejněna informace, že belgická policie předložila eh, požadavek na Europol. Je eh, evidentní z oddělení Europolu eh, pro kybernetickou zločinnost má zápovinnost posilovat reakci na kybernetické útoky, ale Europol nechtěl toto vyšetřovat, odmítl vyšetřovat eh, v tomto případě. Můžete vysvětlit, proč Europol odmítl eh, pomoci tomuto belgického vyšetř, belgickému vyšetřování? Děkuji, paní Ernst. Eh, mm, děkuji. Jménem naší frakce chci poděkovat eh, panu Wainwrightovi. Měli jsme velice kontraverzní diskusy, to vyplývá z povahy věci. Nicméně si myslíme, že Europol se, musí eh, sehrávat významnou roli na evropské úrovni propojení policií eh, ve rozumné spolupráce právě v oblasti boje proti terorismu to je nesporné. Došlo k mnoha incidentům v posledních letech, kde se ukázalo, že právě spolupráce policie, mm, to sítě, e, mm, nutný tok informací e, není tak jednoduchý, nebyl to tak prost, jednoduchý, e, tak hladký ten tok. To jsme kritizovali, to je jasné. Nicméně Eh, věci musíme vidět v souvislostech, když eh, se podíváme, nebo když mluvíme no, o terorismu, to, co jste vy prezentovali, je bez pochyby, mm, to jsou bez pochyby věci, které my sdílíme, ale na evropské úrovni musíme mluvit i o prevenci, nejenom o, o nějakém doplňku, o kterém se prostě nějak musí mluvit, ale jak skutečně reálně eh, řešit ty příčiny. To není úkol jenom Europolu, to by byla zkratkovité, ale je to evropský úkol a členské státy. V členských zemích mm, tomu byla věnována malá pozornost. Toho lituju, protože terorismus eh, musíme řešit nejenom policejně. Mm. Mm. Dále rovnováha mezi eh, bezpečnostní a základními právy. Parlament eh, klade důraz na to, aby základní práva byly v rovnováze k bezpečnosti. A eh, proto jsme vždy mm, usilovali o transparentnost. My jsme mm, tedy bojovali v této oblasti, co se týče dohledu, dozoru a ochrany dat. My, my se domníváme, že potřebujeme harmonizovanou ochranu dat v Evropě, máme Ehm, data, která ehm, Europol zpracovává. My potřebujeme ale systém ochrany dat, ehm, by se týkal dat, které mají agentury jako Europol. Je to sporné, ale musíme dojít k kompromisu a budeme bojovat o tento kompromis. To otevřeně říkám jako zpravodajka. Mm, to, to věci proč budeme o to bojovat, ale věříme, že můžeme mm, dospět k řešení a nemůže to znamenat, že nebudeme dělat nic. To je velmi důležité a to, to jsem, to tu poselství jsem uh, vám chtěla sdělit. Děkuji, pan Lenarc. Děkuji. Děkuji, pane Wainwright, za to, že eh, jste mezi nás přišel, za vynikající spolupráci. Uh, posledních letech s tímto výborem a s tímto parlamentem a děkuji za vaše osobní úsilí v těchto letech eh, nám pomoci při naší pomoci zvýšit bezpečnost občanů, to si velmi ceníme. Vy jste děkoval EP, že my děkujeme za to, že jste nám děkoval, za to, že máte povídající rozpočet a zdroje. Současně jste řekl před několika momenty, že Eh, ty finance, které dává EU k dispozici, jsou nedostatečné vzhledem k výzvám, před kterými stojíme. Hmm. Jak bychom, co bychom měli udělat? Měli bychom změnit způsob eh, nebo to množství zdrojů, jak se připravovat na ty výzvy, které před námi jsou. Dále jste mluvil o množství informací, které je k dispozici v databázích Europolu. My pracujeme v tuto chvíli na interoperabilitě s centrálními evropskými systémy. Data Europolu mm, s tím souvisí a jak vidíte přidanou hodnotu informací v Europolu, co se týče interoperability. Eh, když se podíváte zpátky na těch devět let, kdy jste byl ředitelem Europolu, na tu situaci vlastně bezpečnosti v Evropě, jaká priorita, eh, co byste si představoval, eh, že na čem bychom měli tvrdě pracovat v budoucnosti? Děkuji paní Grapíny. Hmm. Děkuji. Já si vážím vaší upřímnosti. Měla jsem možnost váš vyslechnout několikrát. Eh, to, jak to objektivně prezentujete, vysvětlujete problémy, je to, myslím, dobrý způsob, jak to prezentovat. Vy jste také zdůraznil pokrok. Vnímání evropských občanů, s kterými mluvím. Podle nich Europol je nejdůležitější instituce, která jim může nabídnout bezpečnost v tomto evropském prostoru. Vaše role je tedy velmi, je tedy velmi důležitá. Vy jste řekl, že lidé jsou stále radikálnější, že bezpečnost není možné řešit jenom na národní úrovni. Vy jste mluvil o kolektivním reagování. Podle vás, e, jaké e, e, by bylo toto řešení, které by nám umožnilo kolektivně reagovat? Dále zajišťujete vztahy mezi různými agenturami v Evropě. Máte nějakou, nějaký vzorec optimálního fungování toho systému? Je to systém, tedy vy jste propojením mezi těmi různými agenturami. Vy jste mluvil o e, určité setrvačnosti tohoto systému. Já jsem ze soukromé sféry, tam je reakce vždy rychlá. Tady Jaké řešení byste navrhoval, abychom se z toho vstali eh, pryč z, tohoto, se, z této setrvačnosti? I my v parlamentu máme problém se setrvačností. Vy e, máte pravdu, eh, když o tom mluvíte, ale nakonec parlament vám může pomoci prezentovat vám občanům společně s námi, našim výborům, můžete prezentovat svá řešení, jak se dostat z tohoto eh, systému setrvačnosti, aby byly systémové vztahy s ostatními agenturami, abyste mohli eh, reagovat kolektivně. Dnes ráno jsem se dívala na zprávy, byly tam atentáty, čtyři lidé zemřeli. Musíme mm, snížit tuto hrozbu eh, teroristických útoků, Mm, také mm, duševní vlastnictví, je tady plán Junckerův, který na to může řešit. My můžeme e, najít řešení a my jako parlament je musíme prezentovat ostatním e, pa, institucím. Pan Terry Cabras. Hmm. Bez mikrofonu, prosím. Opakuji eh, to ještě jednou. Děkuji za vaši přítomnost, za vaši práci. Přeji vám hodně úspěchů do budoucna, které si jistě zasloužíte a Europolu další úspěchy ve všech jeho činnostech. Víme, že problémy narostly v posledních letech, že paradigma a rozsah těchto problémů e, terorismu a podobně se změnila. A teď se ale dostávám do, k bodu, e, nebo k něčemu, co vy dobře znáte. Ale nemluvil jste o tom. A to je věc, která mě velmi zajímá. Totiž um, školení a vzdělávání členů Europolu. Já nebudu mluvit jenom o technických školení, ale občanských a také intelektuálních, jestli mi to vzdělávání, školení, eh, protože nové výzvy vyvolávají potřebu nových reakcí, nových eh, způsobů, jak se jim postavit aniž bychom zapomínali na nutnou obranu lidských práv, jak zmínil už můj kolega. Podle mého názoru, když máme svobody a bezpečnost, tak jsou to velmi důležité hodnoty. Ale nejsou na stejné úrovni. A mm, v autoritářských eh, režimech je bezpečnost velmi důležitá. Takže často, aby byla větší bezpečnost, tak požadujete menší svobody. Ehm, bezpečnost ohrožuje svobodu, omezuje svobodu. V demokratickém režimu bezpečnost by měla být jít službou svobody. Takže by to nebyla svoboda někoho e, omezovat, ale chránit. To je důležité. To je třeba implementovat těmi, kdo toto znají, kdo to připravují, kteří jsou k tomu připraveni to udělat. Co eh, tedy eh, další vzdělávání, situace při dalšího vzdělání členů Europolu? Paní Timiči. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane Wainwrighte, děkuji za vaše úvodní slova, ale také hlavně děkuji za veškerou tu práci, kterou jste odváděl během těch devíti uplynulých let. My jsme viděli a konstatovali, e, že nejenom narůstá počet případů, kterým se Europol věnuje, ale, a to je ještě důležité, důležitější, že jste také umožnili a usnadnili výměnu informací mezi členskými zeměmi EU, což je velmi důležitý bod, aby bylo možné bojovat proti e, přeshraničnímu zločinu. Takže děkujeme za tuto práci. Já jsem měla možnost eh, do Europolu vícekrát eh, přijet eh, během své práce zde v Evropském parlamentu a konstatovala jsem na vlastní oči, do jaké míry Europol věnuje pozornost konkrétním oblastem zločinu, zejména mezinárodnímu zločinu a to je velice důležité. Vy jste tady zmínil terorismus a boj proti kyberkriminalitě. Také jste hovořil o dalším důležitém aspektu a to je eh, finanční zločinnost, jako je praní špinavých peněz, eh, podezřelé převody eh, finančních prostředků, a také eh, se teď pracuje na aktualizaci předpisů v této oblasti eh, právě zejména na praní špinavých peněz, ale nejenom praní špinavých peněz. A já se chci zeptat, zda by Europol mohl mít eh, oddělení, které by se výlučně věnovalo finanční zločinnosti. Co si o to myslíte? Bylo by dobré vytvořit takové oddělení, které by podrobněji sledovalo tuto zločinnost? E, která velice často má dále za úkol financovat terorismus. Jsou to tedy zločiny, které jsou o to ještě závažnější. Další aspekt, to je otázka zločinů mafie, organizovaného zločinu mafie. Bohužel měli jsme nedávno případ Jana Kučiaka, toho slovenského novináře, který byl zavražděn. A protože tento novinář se věnoval vyšetřování některých případů, eh, tak to vypadá, že je eh, nutné dívat se na eh, italské zločince. Jistě, ještě o tom víme velmi málo. Já osobně jsem se snažila zjistit, jak to je, jak se věci mají v různých eh, členských zemích, jak to vypadá s touto organizovanou zločinností a snažila jsem se najít nějakou společnou definici, která by umožnila lepší koordinaci eh, legislativy a tím pádem by také bylo možné účinněji bojovat proti takovýmto jevům. Já vás tedy chci poprosit, abyste tuto věc trošku podrobněji rozebral. Vy jste se o tom zmínil, ale přála bych si ještě trochu více um, informací. Dále um, prekursory pro výbušniny, ty, které se velmi často používají ve zločinu. Co si myslíte o předpisech v této oblasti? Měli bychom věci zlepšit eh, v oblasti již platných právních předpisů? A poslední úvaha, poslední bod, který vám předkládám, já patřím do zvláštního výboru pro otázky terorismu. Setkali jsme se s experty z různých oblastí a konstatovali jsme, a to nás zaklidnilo, že je třeba se na věci dívat především z hlediska prevence. A z toho vyplývá má otázka. Do jaké míry si myslíte, že je v oblasti prevence možné působit? Myslíte si, že je možnost, že dojde k teroristickým aktům s chemickými zbraněmi? A co už můžeme dělat v rámci prevence? A co můžeme udělat my v oblasti právních předpisů? Eh, ale také v Europolu a dalších eh, represivních orgánech. Co je možné udělat pro to, aby se již nyní bojovalo proti takovému eh, novému nebezpečí? Děkuji. Děkuji a prosím další mm, kolegyni. Děkuji. Eh, děkuji vám za práci po dobu těch devíti let pod vaším vedením a eh, připomínám si řadu diskusí, často velmi živých diskusí, které jsme eh, na toto téma, tématiku vedli, takže vám přeji hodně úspěchu ve vaší budoucí práci. Řada otázek už zazněla a především já bych si přála, abyste se vrátili ještě ke kyberkriminalitě a k boji proti praní špinavých peněz, protože je evidentní, že Eh, tady ještě tak trošičku, abych řekla, artizanálním způsobem čelíme velmi eh, masovým průmyslovým metodám, které používá zločin. A dále eh, se chci zeptat na vztahy vaší agentury s dalšími partnery podle mého názoru důležitá věc je sdílení u informací mezi Europolem a členskými státy a, a naopak tedy oběma směry má proudit tato informace. Můžete k tomu něco říct? Je potřeba něco změnit? Hovořil jste o objemu informací. 6 tisíc eh, dokumentů se rozrostlo na 2 miliony. To je obrovský nárůst kvantity, jde to také ruku v ruce s kvalitou. Mohli byste také eh, hovořit o otázce obchodování s lidmi, prodeje s lidmi, zejména obchodování se ženami. I to je věc, která je trošku zastaralá v našem eh, působení a přitom je třeba eh, proti tomu vést odhodlaný boj. Okay, thank you. Děkuji, děkuji vám za všechny zajímavé otázky a nyní prosím eh, přijde na odpovědi. Děkuji vám, děkuji vám všem eh, za, laskavé, eh, za laskavá slova. Ptáte se na největší úspěch. No, to je určitě ten počet úspěšných operací, Mm, operace, které byly úspěšné v členských státech, ale ve kterých i my jsme sehráli svou úlohu. Například velmi důležitá operace ve své době eh, se týkala eh, sexuálního biznesu online ve své době. My jsme lépe pochopili, jak toto funguje a také se nám podařilo eh, zvýšit důvěru k Europolu ve širší veřejnosti. Dále v roce 2015 došlo k teroristickým útokům v Paříži a reakce na tyto mm, útoky, to bylo poprvé, co Europol byl přizván eh, k, k tomu, aby se hrával velmi důležitou úlohu v první popředí eh, a to bylo důležité hned během těch prvních dnů po útocích. My jsme opravdu, myslím, mohu říci, sehráli velice důležitou úlohu ve vyšetřování, která vedly francouzské a belgické orgány. A právě protiteroristická scéna je tady velice důležitá. To je důležitý eh, aspekt eh, bezpečnosti a tam jsme se stali jedním z důležitých hráčů. Eh, největší úspěch možná také zahrnuje naši schopnost reagovat na, ty, na to velké množství podnětů, které k nám přicházejí, zvládat různé eh, kulturní eh, pozadí. To bylo všechno velkou výzvou a myslím, že jsme to dobře zvládli. Paní Sipel se ptala, ano, já si pamatuju, že jsme v roce 2013 nebo 2014 o této věci, na kterou se ptáte, diskutovali. Eh, od případu Belga. Já se nesnažím věci vyhnout, ale musím říct, že belgické orgány sdílely informace, které se týkaly toho hackerského útoku prostřednictvím platformy eh, Europolu a to se všemi členskými státy to sdíleli eh, velmi rychle po těch případech a žádali o informace. Ptali se, zda někdo má nějaké informace o tomto případu. A při vysvětlení toho případu bylo jasné, že linie vyšetřování se týkala určitých aktivit sponzorovaných státem. My jsme neměli informace o podobných eh, případech a také jsme jasně řekli, že mm, to je právě řešení pod vedením členského státu a že v tom případě my ten stát nemůžeme, eh, v tom případě nemůžeme my nějak zasáhnout či pomoci. Takže vlastně tady nebyla nějaká výslovná žádost. A po této výměně eh, sdělení už nedošlo k něčemu dalšímu eh, nějaký další vývoj následně? No, po té zprávě, kterou jste vy sama citovala, Eh, od eh, investigativního novináře, který se věnoval otázce eh, a tam my jsme narazili na určitou právní překážku v dalším působení. Nicméně žádné nové informace do Europolu nedorazily. V té době jsme vedli diskusi s kolegy. Vzpomínám si na to, zejména dva členové výboru Eh, říkali, že to není součástí mandátu Europalu. Eh, samozřejmě legislativci mají možnost eh, tuto situaci změnit, ale my jsme dnes stále ve stejné situaci, jako jsme byli tehdy. To znamená, že takový typ žádosti do budoucna bychom také nemohli řešit. Paní Ernst, ale také i někteří další se ptali Ehm, na otázky boje proti terorismu. Ano, to je velice důležitý aspekt, zejména v digitální oblasti a právě tam probíhá většina práce Europolu. Tam nejvíce působíme na různých sociálních platformách, kde se může objevovat teroristický obsah. To je opravdu velice důležitá součást také práce boje proti radikalizaci, i když na tom se Europol nepodílí. Eh, pak jsou tady některé další důležité věci, které se týkají základních práv a eh, my uznáváme tu dobrou práci, která byla odvedena eh, ve věci ochrana osobních údajů, mm, která byla předmětem zprávy Evropského parlamentu. A chápeme, jak velice důležité jsou všechny tyto věci. Nicméně před rokem a půl tato, tento výbor právě sehrál velice důležitou úlohu, když vypracoval Eh, dokument, který se právě týká práce Europolu v této věci. Eh, součástí právního eh, rámce jsou aspekty, které se vyvíjejí relativně i rychle. A to je pro nás také velkou výzvou. Rok a půl pro harmonizovaný systém, to samozřejmě přináší i také pozitivní věci od Europolu a v tomto smyslu se tento systém zachovává. Pan Lenars se ptalo na rozpočet pro bezpečnost. No já myslím, že to si zaslouží opravdu celostní re- eh, revizi, celostní přeskum. Máme nárůst rozpočtu, ale jako celek relativní eh, objem eh, rozpočtu pro bezpečnost v EU je relativně nízký. Já myslím, že to by rozhodně mohlo být předmětem důkladného přeskumu v institucích. Interoperabilita, to je velice důležitá součást práce, už to probíhá a Europol může se hrát důležitou úlohu ehm, ehm, v neposlední řadě, že je právě tady velice dobrý systém ochrany, do kterého můžeme integrovat různé informační systémy. A jedna priorita obecně za to je kyberkriminalita. Mezi celou řadou dalších věcí právě kyberkriminalita je důležitý bod. Myslím, že také nařízení pro, nebo právní předpisy pro eh, boj proti praní špinavých peněz si zaslouží přeskum. Další otázka tady zazněla. Ano, my máme takovou eh, specializovanou, takové specializované oddělení eh, pro koordinaci, například e, kombinace těchto věcí. To je relativně e, frustrující věc, když vidíme, že dochází k přeskumu e, nedávného předpisu o boji proti špinavých peněz. A já musím říci, že tady jsou různé mezinárodní toky finančních prostředků, o kterých bychom potřebovali mít více informací kromě té jednotky, která se týká finanční kriminality, eh, potřebujeme tady právní základ pro sdílení informací na evropské úrovni o praní špinavých eh, peněz. Je tady návrh, bohužel byl zamítnut v procesu trialogu a eh, vlastně to nebude navázáno na směrnici o praní špinavých peněz. A přitom by to byl jednoduchý návrh, který by znamenal opravdu velký rozdíl. Chci poděkovat paní Grapíny. Řešení v oblasti eh, společné bezpečnosti. Eh, to eh, myslím, že se pokračuje v práci na maximální integraci. A já nemohu ukončit své vystoupení, aniž bych se zmínil o velice důležitém aspektu bezpečnosti v jednání o Brexitu. Politici na obou stranách se tomu zatím příliš E, nevěnují. Tento členský stát, stejně jako mnohé jiné, sehrávají důležitou úlohu v zajištění kolektivní bezpečnosti Evropy v této části. Já doufám, že nějakým způsobem e, to bude uznáno a zohledněno v tom řešení, které bude navrženo. Kolektivní bezpečnost v Evropě je společným zájmem a e, je to prostě příliš důležité, než aby to mohlo zkrachovat protože tolik věcí je v sázce právě v otázce kolektivní bezpečnosti. Uvědomuji si, jak čas rychle běží. Ehm, já chci poděkovat eh, paní Zakara za eh, to, co bylo řečeno o eh, vztahu mezi bezpečností a svobodou. Další otázka je, jak probíhá školení vzdělávání e, například různých kulturních inovací e, v Europolu. Ano, my máme přímo povinnost e, být v popředí tohoto vzdělávání. To je snad také obsahem vaší otázky, jak různě chápeme přístup k těmto velice složitým problémům. Pokud je o Slovensko, co tady zaznělo? Ještě zatím o vyšetřování dost nevíme. Podporujeme vyšetřování eh, tohoto případu na základě žádosti slovenských orgánů, stejně tak, jako je tomu i v případě eh, žádosti maltských orgánů. A konečně se tady hovořilo o sdílení údajů. Ano, samozřejmě, to je přímo v jádru eh, činnosti, které provádíme. Mm, tady ještě zbývá také hodně práce, které je možné udělat. Otázka obchodování s lidmi, obchodování se ženami. To je velké téma, mnohem větší, než si lidé myslí. A myslím, že Europol tady může se hrát svou úlohu při mnohonásobném, mnohočetném vyšetřování. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Thank you. Děkuji vám moc krát. Děkuji vám za odpovědi. Jsme velice rádi, že jsme měli příležitost s vámi devět let spolupracovat. Děkuji vám za skvělou práci. Yes, yes. Now we have to prepare ourselves. A teď se musíme přichystat na hlasování, což je pro mě velká výzva. Okay. yes. Uh, your colleagues. Tak, vážení kolegové, prosím vás, připravte si hlasovací karty. Nejprve musíme prověřit eh, hlasovací zařízení, provedeme zkušební hlasování. Tak eh, prosím, připravte se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. tohle zkouška. Končím hlasování. Výborně. Tak přijato. Děkuji vám. Budeme hlasovat o zprávě pana Albrechta ehm, návrh stanoviska k nařízení parlamentu a rady o agentuře ENISA, agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost, kterým se zrušuje nařízení 526 lomeno 2013 a o certifikaci bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Máme tu mnoho kompromisů, takže jdeme na to kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71. Končím hlasování. Přijato. 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 78. Zahajuji hlasování. 78. Končím hlasování. Zamítnuto. 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Končím hlasování. Přijato. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 83 a 84 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Ne, omlouvám se ten odpadá. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 15 teď. Končím hlasování. Přijato. 92 a 16 jsou identické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 94, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ne, zamítnuto. Omlouvám se. Devadesát devět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 106 a 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmnáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 107. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58. Ne, omlouvám se, 59. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď eh, hlasujeme o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. Sorry, I want to change my vote. Eh. Já se omlouvám. Já bych chtěla změnit své hlasování u pozměňovacího návrhu 94. Má to být plus a ne minus. Děkuji. Okay, dear, colleagues, let's start the... kolegové, začneme dalším bodem um, um, našeho jednání. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Spravodajkou je paní Monika Makovej. Uh, Takže já bych chtěla eh, vyslechnout prezentaci paní Makovej o stavu jednání o eh, eh, právním rámci LISA, které vstoupí v platnost, vstoupil v platnost v lednu. Paní Makovej, máte slovo. Jak si, jste řekla, jsme v trialogu a doufáme, že rychle skončí. Co se týče fungování agentury, role agentury při implementování operability, zřizování um, backupů, outsourcing soukromým operátorům nebo implementace technických řešení, aby systém běžel sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Takzvaná aktivní řešení. Takže stále o tomto jednáme. Co se týče fungování agentury, dluha, druhá věc, o které diskutujeme, se týká um, řízení agentury, jako je výběr um, výkonného ředitele, zástupce ředitele s, s složení eh, správní rady, role Evropského parlamentu v činnosti agentury. Eh, jednalo se do posud konstruktivně. Eh, ty tři instituce dosáhly jsme dohody v řadě bodů. Mm, několik věcí se stále ještě otevřených. Doufám, že Sla kteří naleznou dohodu na příští technické schůzi stínových zpravodajů. Doufejme, že příští trialog proběhne na konci března a doufejme, že bude poslední. Děkuji paní Kiniči za eh, to, že je vždy přítomná, že, že pomáhá při dosahování dohody. Děkuji, Moniko. Já jako stínová zpravodajka chci poděkovat za otevřený dialog stínových zpravodajů komise a rady. To byla jediná, kdo přišel. Paní Žiniči, chcete si vzít slovo? Děkuji. Především jde Eh, to, že chci poděkovat a pogratulovat Monice za její práci, kterou odvádí. Samozřejmě výbor souhlasí s tím, že um, tato důležitá práce, kterou odvádí, je dobrá, ale je tady několik citlivých témat, které musíme samozřejmě vyřešit společně hledáme řešení. E, toto mm, je velice důležité nařízení. E, musíme se vypořádat s úkoly, které jsou stále náročnější. Takže děkuji vám i Monice. Děkujeme, přejeme hodně úspěchů v dalších krocích eh, oddělení Evropského parlamentu pro práva občanů a záležitosti zadal studii o eh, politice EU a členských zemích, co týče zákonů eh, osob podezřelých z hm, terorismu na žádost výboru Libe. Jak členské státy tyto podezřelé definují, jak si vyměňují o nich informace a jaká opatření Eh, mohou přijmout, aby mm, prevenci a vyšetřování teroristických trestních činů. Text najdete v dokumentech k dnešní schůzi. I, i kopie jsou k dispozici a já chci dát slovo panu Quentinovi Ligerovi z eh, společnosti Optimity Advisors, aby prezentoval hlavní zjištění této zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. My, nám bylo zadáno uh, Policy Department pro práva občanů jsem záležitosti na žádost tohoto výboru, abychom provedli studii uh, evropských a politikách a členských států. politikách členských států v souvislosti s terorismem. Doktorka Caroline Mira, Max Henry, Im Newsu, James Eager, Emilia Goodhall, eh, asistenti a několik dalších externích poradců na tom pracovalo. Kopie zprávy jsou k dispozici u vchodu. Mm, Timothy Advisors hodně pracuje pro evropské instituce. Nedávno jsme otevřeli kancelář v Berlíně Eh, byli jsme původně v Británii, teď jsme otevřeli kancelář v Berlíně. Další slide. Máme asi 10 až 15 minut, nevím, jestli máme slajdy tedy. Čekáme na slajdy.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 slide. Takže co chceme řešit dnes? Cíle, studie, mm, trendy teroristických útoků v EU, právní rámec EU a pak podstatnější části studie, což jsou práva udělaná, udělaná podezřelým z terorismu Eh, mechanismus sdílení informací mezi členskými státy i v členských zemích a na závěr eh, závěry. Zpráva je k dispozici, celkově má 200 stránek. Hlavní část je asi 50 stránek, ale máme tady řadu eh, pozměňovacích návrhů, že se pokusím to schrnout během několika minut. Cílem bylo identifikovat relevantní právní ustanovení, platná pro eh, osoby podezřelé z teroristických trestných činů na evropské národní úrovni. Přehled eh, mechanismu výměny informací interně i externě a formulace doporučení na základě těchto zjištění. Výzkum Ehm, Tento zprávě proběhl minulý rok, byl zveřejněna v roce 2017 v prosinci, takže od té doby došlo k určitému vývoji. My jsme se zaměřili na deset členských zemí Belgie, Francie, Španělsko, Británie, Německo, Itálie, Nizozemí, Švédsko, Řecko, Polsko. A v každé této zemi máme zvláštní zprávu, kde jsou příloze, kde jsou podrobnější informace. Co se týče metodologie, tak jsme se zaměřili na E, pohovory a jedná interview, e, také na evropské úrovni, pak jsme tedy mluvili s řadou expertů a proběhl workshop na konci studie. Co se týče trendů, tak je tady posun za posledních 15 až 20 let. To asi víte. Ale abych e, to dal do kontextu, je to obtížné mluvit o statistikách, když mluvíme o terorismu, o teroristických incidentech, vzhledem k dostupným údajům, ale zdá se, že došlo k poklesu eh, počtu teroristických incidentů. I když je tady nárůst, v posledních, slabší nárůst v posledních několika letech, také došlo ke změně povahy eh, teroristických útoků. Takže už Mm, nejsou eh, ty, eh, typy útoku běžné v 70. 80. letech jako separatismus a nacionalismus, ETA, IRA a některé levicové anarchistické trestné činy frakce Rudé armády, Husty kombata a další. V Belgii v posledních letech jsme byli svědky nárůstu džihadistického terorismu, ale také pravicového eh, terorismu Breivik um, um, Británii jeden um, oficiální představitel řekl, že eh, došlo k čtyřem, sedmnáct, čtyřem pravicovým útokům. Také se je změna metod, eh, dochází eh, k nárůstu bombování, bombardování explozí, Mm, počet atentátů představuje 27 v EU v roce, v roce 70. letech a nyní je to už jenom 1 od roku 2010 do roku 16. Pak je tady nárůst ozbrojených útoků, asi 7 incidentů v 80. letech a 15 v roce 2010 až 16. Další slide. Co se týče evropské kompetence, terorismu. To asi víte lépe než já. Tady omezené kompetence na evropské úrovni, tady článek 3.2 z o Evropské unii, kde se říká, že Unie by měla nabídnout eh, oblast bezpečnosti a justice. 83.1 mm, o fungování Evropské unie, která stanoví Ehm, trestné činy, kde může EU dát minimální pravidla, včetně terorismu. Sekundární legislativa. Hmm, směrnice o boji proti terorismu hmm, minulého roku členské státy mají transponovat do září letošního roku. Ehm, hlavní sekundární, je to hlavní nástroj sekundární legislativy, tam definice terorismu, je to aktualizace rámcového rozhodnutí boji proti terorismu. Co se týče sekundární legislativy, tak je tady e, řada dalších nástrojů, e, které, když se nezaměřují jenom na terorismus, tak se e, do směrnice o praní špinavých peněz, mluvím o interoperabilitě velkých systémech IT. Mm Tady strategie roku 2005 boje proti terorismu a Evropská agenda 2015 bezpečnosti. Národní bezpečnost ale zůstává odpovědností členských zemí podle článku 4.2 eh, TEU. A tady se dostáváme eh, k fenoménu, který je přeshraniční. Eh, kompetence ale jsou na národní úrovni. Jsou tady zajímavé trendy, co se týče podezřelých kriminalizace, ehm, trestných činů souvisejících s terorismem se rozšířila, že kriminalizace je, zachází stále dál, více nahoru od vlastního činu. To znamená věci jako přípravné, příprava, e, vybízení k terorismu, cestování za cílem nechat se vyškolit. To jsou všechno věci, které jsou tedy i před příslušným e, incidentem a činem a jsou stále častěji kriminalizovány. Současně dochází k nárůstu administrativních pravomocí k prevenci a penalizaci mm, tohoto chování. To je trend, který eh, je ve, přítomný ve všech zemích. S tradičním eh, dohledem, jako třeba ve Švédsku, kde je silnější než jinde, Ehm, mm, věci jako odebrání cestovních dokumentů za cílem zabránit budoucím teroristům odcestovat do jiné země. To je administrativní, nikoli soudní opatření. Omezení svobody pohybu v některých členských zemích. Ehm, nouzový stav stanoví, že lidé musí, mohou být nuceni zůstávat v určité obci. Abych uvedl příklady, v Nizozemí byl, došlo k tomu, že i člověk byl zbaven viny u soudu za účast teroristické činnosti, protože nebyl dostatek důkazů, nicméně e, krátce potom zproštění viny bylo přijato administrativní opatření, které mu zabránilo cestovat do některých částí Rotterdamu během maratonů. Takže to jsou příklady toho, jak administrativní opatření jsou stále silnější. Co e, jsme tedy zjistili, je určitá klasifikace různých typů práv e, pro různé, individu, pro různé osoby. Každý, kdo je podezřelý nebo obviněný, když bylo zahájeno trestní stíhání. To je snadné. Každý, kdo je předmětem trestního stíhání, má určitá práva. Některá z nich jsou uvedeny v balíčku práv podezřelých. Jsou určité rozdíly v případě teroristických eh, trestných činů a jiných režim komunidádo. Právo oznámit třetí osobě, to tak je zrušeno. Může být e, na čtyři roky zadržen, ne na tři roky. Pak jsou tady práva osob, které jsou předmětem administrativních opatřeních, o tom jsem mluvil. To jsou lidé, jejich pasy mohly být zabaveny. Často Eh, když je tedy soudní um, odvolání, tak je tam dohled nad postupem, které vedlo k administrativní eh, sankci. Je to ad hoc, takže to může proběhnout jenom jednou, poté co to bylo uvaleno. Ten, eh, ta osoba ví, že je předmětem vyšetřovacích opatření a tím se dostáváme do takové šedé oblasti. Tady jsme eh, to označili za eh, osoby, které eh, jsou předmětem zájmu. Jsou sledované osoby, které možná nevědí, že jsou jaksi cílem ehm, sledování, mohou být předmětem jiných opatření. Ve Francii třeba někdo je předmětem takzvané fish S, což eh, se týká spravodajských eh, služeb a eh, vnucování práva. Ti lidé se toho většinou nejsou vědomi, že jsou těmito osobami do té doby, než jsou předmětem administrativního opatření nebo trestního stíhání. Poslední bod právo, které má každý na území Evropské unie řada metod, o kterých jsem mluvil, mohou potenciálně ovlivnit kohokoliv z nás, mm, než lidi, kteří jsou podezřelí z teroristických e, sních činů. to, to, že e, policie může někoho zastavit a prohledat bez podezření, to je Eh, tedy ten, eh, no, ten výjimečný stav také umožňuje invazivnější metody eh, při omezování pohybu. Sdílení informací mezi členskými státy, to je problém, který souvisí se těmi čtyřmi kategoriemi, o kterých jsem mluvil. I když jsou tedy osvědčená opatření pro výměnu informací v některých případech, Um, je to obtížnější, když jste v šedé oblasti mezi uplatňování práva a spravodajství. Informace si sdíleny mezi členskými státy a interně mezi agenturami a policií a mezinárodně se třetími státy. Zase, jak e, říkal pan Wainwright, e, jsou jasné formální způsoby výměny informací, ale zdá se, že um, orgány vnucování práva spolehají neformální mechanismy sdílení informací a může to být i v rámci členských zemí. Má to implikace, co se týče justičního dohledu a znalost toho, zda je někdo podezřelý, jaké jsou jeho práva. Můžeme mm, přejít k dalšímu, poslednímu slajdu. Mm, máme další závěry a doporučení v té zprávě. Jedna z nich je, není eh, schválená definice podezřelého, což má samozřejmě různé dopady eh, na tu původní otázku, totiž Eh, mm, to se týče práv udělených podezřelých z terorismu a podobných trestních činů. Jak jsem řekla, je tady tendence členské státy k těmto podezřelým přistupovaly mimo mm, procesní právo a mm, snahou administrativní sankce. A eh, mnozí tady eh, to označili za normalizaci výjimečného stavu. A bych se vrátil k Francii, Eh, velká kritika nového zákona o terorismu ve Francii schváleného v listopadu 2017 je, že normalizuje ten výjimečný stav, který byl rozšířen od uh, útocích Bataclanů. Je to tady um, vlastně inherentní dynamika, vlastně střed mezi efektivitou opatření um, pro bezpečnost a základní práva a Mm, eh, co se týče ředitele pro eh, agentury pro základní práva, který často říká, že eh, základní práva jsou jádrem všeho, neměly by být jaksi um, až, nás, až to druhé, i v případě um, práv osob podezřelých z teroristických trestných činů jsou velmi důležitá. Děkuji vám. Eh, děkuji a teď máme prostor pro rozpravu. Chci se zeptat, kdo by se přihlásil do rozpravy. Paní Sipel. Děkuji. A děkuji za tuto studii. Popravdě řečeno, trošku mě tady něco trápí. Já jsem doufala, že dostanu více informací, které nám pomohou pro naše diskuse tady v parlamentu. Ke konci vaší prezentace hovoříte o podezřelých. A zmínil jste už jednu otázku. Kdo je podezřelý? Je tady nějaký základ, na kterém se, eh, podle kterého se určí, že někdo je podezřelý z toho, že se může stát teroristou? To znamená, že tady není žádná společná definice ale my si vyměňujeme informace o tom, že taková osoba může být teroristou. Jak to vlastně můžeme seriózně udělat a důvěřovat si navzájem, že máme dost informací k takové věci? Když je tady podezření, ale evidentně žádný důkaz, protože pokud máte důkaz, tak, se, tak použijete trestní právo. to podle vaší studie není. Když prostě je někdo předmětem podezření, podezření, které třeba není opodstatněné, ale jak prokážete, že to podezření není oprávněné? Jak dlouho budete kontrolován? Jak dlouho se bude omezovat vaše svoboda pohybu? Protože já nechápu, jak můžeme vůbec prokázat, že nejste vinný a že jste nikdy nic neudělalo. To také vede k obecným problémům demokracie a právního státu. Také další věc mě znepokojuje. Jsou některá opatření a některé členské státy. Například jste hovořili o čtyřech letech před uh, soudním procesem. To znamená, že tady je někdo, Eh, kdo je zadržen a může pak trvat čtyři roky na přípravu procesu, který pak třeba vůbec nezačne. Tak já nevím, jestli můžete uvést trošku podrobněji. Když jde o penalizaci některých typů chování, o jaký typ chování jde? například omezení svobody pohybu, odebrání eh, cestovního pasu, to znamená, že ta osoba nemůže cestovat, či další sankce. Je tady nějaká jasná linie, kterou můžeme sledovat a říci, jaký typ chování může vést k takovýmto omezením? A poslední otázka. Během vaší studie kdo byli experti, se kterými jste si vyměňovali informace od policie, soudního systému? Měli jste nějaký, eh, nějakou výměnu informací s právníky a podobně? Děkuji. Děkuji. Takže můžete prosím odpovědět. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět na všechny otázky, ale také vás mohu, vám mohu doporučit, abyste si přečetla tu zprávu. Ano, takže my tady máme ke konci studie přehled lidí, které jsme, ehm, kterých jsme se dotazovali. Ehm, jsou to lidé ze soudních prosto, nebo oblastí, právníci a pak samozřejmě ehm, represivní složky, které v tom mají hodně co dělat. Takže jak vidíte, nebo můžete vidět v tom přehledu, je tady rozhodně eh, i soudní oblast, eh, která je zohledněna. Také někteří eh, odborníci z akademických kruhů, a teď si nemohu vzpomenout jméno dalších expertů, no Sean Levy z akademických kruhů, který nám také Mm, přinesl i některé informace z hlediska depresivních složek. Abych byl upřímný, tak ty další otázky, které jste položila, na to je těžké odpovědět, protože Právní předpisy o teroristických eh, tématech jsou opravdu eh, vlastně reakcemi na danou situaci, jsou také velmi emotivní, protože právě jde o reakci na eh, teroristické činy. Vlastně se trošku bere v úvahu, co je názor veřejného mínění, jak předcházet teroristickým činům. To je větší si Eh, důraz na tyto věci než na otázku svobod. A také to prakticky bývá zcela přijímáno ze strany veřejného mínění pod, po dobu řady let. Eh, před ještě řadou let by to pravděpodobně nebylo možné. Eh, to, co se dělo ve Francii poslední tři roky, to by nebylo možné před delší dobou. Já myslím, že Tady je také důležitá úloha, eh, kterou musí sehrát v rámci základních eh, svobod a základních práv, protože to je vlastně taková eh, protireakce na danou situaci. A... Hovoříte o tom, na kom je břemeno důkazu a jak odůvodnit to, že někdo je podezříván. Ano, to je opravdu velice těžké. Jedna věc, o které bych rád hovořila, bylo to na diapozitivě, ale já jsem to nerozváděla. A to je opravdu fascinující, když se díváte na uh, úměrnost některých opatření a sledujete čísla. Uh, během, uh, já hovořím hodně o Francii, protože to je situace, kterou dobře znám. Asi nejlépe to znám právě ve Francii. 6 tisíc um, vyhledávání bylo provedeno po dobu výjimečného stavu. A to je tedy od vyhlášení výjimečného stavu první, až po 1. listopadu eh, loňského roku. Šíření takovýchto čísel, eh, počet eh, teroristických útoků, počet obětí těchto útoků e, a srovnání s těmi. To je velice zajímavé, když se to dáme do této perspektivy. Do jaké míry je úměrná ta reakce na tuto situaci? Jistě, bezpečnost je třeba zajistit, ale jsou tady také základní práva, na které se někdy zapomíná a velmi snadno se na ně zapomíná. A když se na něco snadno zapomene, tak je možné, že se k tomu už nikdy nevrátíme. Takže eh, to je tolik k vašim otázkám, ale rád eh, o tom mohu diskutovat dále. Paní Sargentini nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. Je tady širší definice v evropském zákonu o tom, co je terorismus. Ve svém výzkumu Konstatujete, že lidé jsou podezřelí z této širší definice terorismu, než by to bylo dříve, kdy dříve by se za to též nekvalifikovali jako podezřelí z terorismu. Například eh, lidé, kteří způsobí ekonomické škody státu. Nebo například eh, environmentální aktivisté to toho mohou spadnout. Mohl byste se o tom šířeji zmínit, co vy tady konstatujete? A další otázka. Když eh, policista zastaví nějakou osobu a požádá o doklady, eh, když jedete v autě, musíte otevřít eh, zavazadlový prostor. Kdy se přemění takový, taková žádost o doklady v vyšetřování, protože vlastně při výslechu máte právo na přítomnost právníka? Dále otázka šengenského informačního prostoru. Nyní je prostě více možností někoho zastavit a žádat o doklady. A to se snadněji může přeměnit ve výslech. Může to být takový, eh, takový průběžný eh, vývoj. Děkuji. První otázka. Širší definice terorismu. Jak už jsem uvedl, směrnice o terorismu musí být transponována do konce tohoto roku, čili my ještě nevidíme ty důsledky. A já to uvedu další francouzský příklad. Eh, summit eh, COP21 v Paříži Ehm, a otázka výjimečného stavu ve Francii. Ano, je tady podezření, že policie použila své pravomoce eh, k tomu, aby zadržela nebo omezila v pohybu některé aktivisty, eh, kteří nic jiného nechtěli, než demonstrovat u příležitosti pařížského samitu COP21. Další malý příklad, eh, který je s tím trochu spojen, i když ne úplně. A to je podle nového zákona, může francouzská policie eh, používat určité pravomoci v Dunkerku. Eh, já možná nejsem úplně nejlepší expert, ale zdá se, že to je právě to místo, které je spojeno s určitými eh, snahami o proniknutí do eh, Velké Británie, ale to je zase další otázka, zda je to spojeno s terorismem. A co se stalo v Dunkerku? Dunkerk je jedno z těch míst, kde policie používá v každodenní praxi své pravomoci, které má z titulu antiteroristického zákonu. A důvod, který je zatím skryt, je to, že je tady potenciálně iracionální aspekty zprávy eh, spojené s místem v, u Dunkerku a to je také eh, pochybné protože se tam migranti staží dostat do Spojeného království? Ano, ano, to pravděpodobně bude ano. Ale my jsme tuto konkrétní věc neskoumali, ale zdá se, že to asi bude ono. A vaše další otázka? Opět, tady je pro nás těžké odpovědět, protože E, není někdy snadné kontaktovat e, represivní orgány, zejména ty, které působí přímo v terénu. Takže když e, například Eh, někdo je zastaven, musí otevřít eh, zavazadlový prostor a zda se eh, ten dotaz po jeho identitě může přeměnit vlastně ve výslech. To ano, to může opravdu tak nějak průběžně nepozorovaně se stát. A to je právě jedna z oblastí, kde by bylo zapotřebí udělat ještě další výzkum, aby bylo možné vyvodit závěry. Děkuji vám. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo tak můžeme ukončit eh, toto téma. A mám informaci, že zpravodaj pro další zprávu již přichází, tak možná pětiminutová přestávka. Tak po pěti minutách začneme. Děkuji. Děkuji vám za velmi dobrou prezentaci. Five minutes. Eh, dear colleagues, on 13 March 2017. Vážení kolegové, 13. března 2017 koordinátoři výboru LIBE se rozhodli eh, zahájit výroční zprávu o fungování šengenské oblasti. Eh, některé problémy, které mají vliv na správné fungování šengenské oblasti, stále ještě trvají. A tato zpráva rekapituluje současný stav Eh, z Schengenu a problémy, které na něj mají vliv. Doufáme, že půjde o první z mnoha zpráv, které budou posilovat eh, roli eh, dohledu Evropského parlamentu nad tímto tématem. 20. února jsme uspořádali slyšení o této záležitosti a dnes máme na programu představení návrhu zprávy a proto bych ráda dala slovo panu zpravodaji Carlosi Coelhovi a potom stínovým zpravodajům. Carlosi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi pár slov v mé mateřštině. Takže eh, teď eh, tu máme první zprávu o šengenském prostoru kterou dnes předkládáme. Schengen znamená svoboda pohybu. Je to velký výdobytek pro občany, ale e, cena ne Schengenu je, cena Schengenu je také velmi vysoká. Zavést znovu hraniční kontroly by znamenalo náklady 50 milionů euro, což by byla velká zátěž na ekonomiku a e, zaměstnanost. Jednoduché odpovědi nestačí. Potřebujeme, potřebujeme data, fakta, abychom se s tím problémem vypořádali. A o to se snažíme právě v této zprávě. Víme, o co usiluje komise. Nevíme ale, co chce rada v současné době eh, ministři zahraničí zasedají eh, více. Včera jsem psal bulharskému předsednictví eh, s prozbou, aby osvětlilo parlamentu, jaké má rada plány na obnovení fungování Schengenu a doufám, že touto zprávou budeme moci schválit stanovisko parlamentu k Schengenu. A teď budu pokračovat anglicky jak jsme k této zprávě vůbec dospěli. V minulém mandátním období začal parlament proces, který měl více z evropštit Schengen. Vylepšili jsme mechanismy a dali komisi silnější e, roli a právě tak silnější pravomoce tomuto parlamentu. Následkem toho tento výbor se rozhodl založit pracovní skupinu, které předsedám a tato skupina kontroluje a přeskoumává výsledky evaluace Schengenu v různých oblastech. V této zprávě Doufáme, že dále skonzolidujeme roli eh, parlamentu, který reprezentuje občany. Nedávno byl Schengen považován za výlučnou doménu členských států navzdory obrovskému dopadu na životy lidí tím je důležitější, že poslední tři roky byly s Schengenem velké problémy a ocitl se pod značným tlakem. V posledních třech letech vzniklo více eh, vnitřních pohraničních kontrol než za deset let předtím. Nicméně eh, v tomto ohledu, píšu to ve zprávě velice jasně, že eh, Schengen je pod tlakem, protože nefunguje společný evropský asilový systém a protože členské státy správně neuplatňují AKI. Během diskuzí v naší pracovní skupině jsme narazili na několik problémů v různých oblastech evaluace. Jde o vnější eh, hraniční kontroly, policejní a soudní spolupráce v trestních záležitostech, včetně Eurosur, nebo výměny informací. Všechno je to detailně popsáno ve zprávě. Ještě více znepokojivé je, že parlament eh, schvaluje několik nových bezpečnostních opatření, jako je nový informační systém, který má, vést, který má zavádět systematické povinné kontroly evropských občanů. Uvědomujeme si, že existují nové vágní hrozby, ale nemůžeme přijmout, aby členské státy nevyužívaly stávající nástroje, což je ve zprávě také e, jasně uvedeno. Konstatujeme také, že Rada eh, se musí přidat k Evropskému parlamentu a přijmout vyjednávání o eh, asilových záležitostech. Není přijatelné, aby nová Evropská asilová agentura zůstala zablokovaná, když už před devíti měsíci vznikla politická dohoda. Všechny tyto aspekty vyvíjejí na Schengen tlak pro některé je snadné, snadnější vinit svobodu pohybu, než řešit skutečné problémy. Následkem tohoto populistického přístupu eh, byl vznik vnitřních hraničních kontrol. Členské státy si v tomto zahrávají s ohněm. Žádná koordinace neprobíhá s ostatními zeměmi a nejsou data, která by umožnila pořádné hodnocení a teď eh, už dochází k otevřenému pohrdání šengenskými pravidly v podobě těch posledních prodloužení, která považují za nezákonná. Proto návrh komise na změnění šengenského hraničního kodexu eh, je něco, s čím je potřeba zacházet opatrně. Takovéto změny by měly pouze reflektovat nové výzvy a eh, neurčité hrozby vůči vnitřní bezpečnosti a neměla by to být cesta k dalšímu prodlužování kontrol. Jakožto zpravodaj se domnívám, že musíme vrátit Schengen občanům. Musíme podpořit komisi v tomto cíli a připomínat, že jsou to členské státy, kdo tomu brání. A ještě dva poslední body závěrem, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat Evropské komisi za velice konstruktivní spolupráci, konkrétně panu Seifertovi a panu Dekostrovi. Děkuji také eh, svému sekretariátu eh, Katrin, Janimu, Juanovi a dalším, kteří podpořili tuto pracovní skupinu. A konečně bych chtěl zdůraznit, že tato zpráva reflektuje diskuze v šengenské pracovní skupině a já děkuji všem jejím členům za práci a příspěvek. Velice se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se na široký konsenzus. Pevně věřím, že musíme vyslat jednotný signál za Evropský parlament, pokud jde o Schengen. Děkuji vám. Děkuji moc krát, Karlosi. Paní žijem. Děkuji. Já chci poděkovat panu Koeliovi eh, za ehm, to první zprávu, která ukazuje, ehm, jaké znalosti má na toto téma pokrokové postoje, které se ehm, tady vyvinuli a já e, trvám na zachování šengenského prostoru, s tím já souhlasím. Je třeba, abychom skutečně šli tímto směrem. Pokusím se e, ukázat e, stínovým zpravodajům, doufám, že už tady jsou, tři věci, které jsou skutečně jádru Schengenu, kodex, postupy hodnocení systém posouzení, je třeba mm, tady posuzovat politiky, které souvisí s Schengenem, jako je posilování externích hranic, kontroly, integrované řízení management hranic. Toto všechno je vytváření je tedy eh, proti vytváření eh, vnitřních hranic, eh, fungování evropských institucí a služeb na místě pro posílení vnější hranice, abychom se vrátili k svobodnému pohybu uvnitř, tedy to, to, to je otázka. Důvěra, otázka důvěry solidarity mezi členskými státy a pak otázka Ehm, přístup členských států k otázce vnitřní bezpečnosti a pak problémy, eh, které jsou s reformou evropského azylu, tedy větší spolupráce, solidárnější systém by byl mm, prospěšný pro šengenský prostor. Ehm, musíme studovat jednak ehm, realizaci a závěry, které z toho um, vyplývají, není, nejsou vždy eh, pravidla respektována, eh, proto je nutné si tyto cíle stanovit na evropské úrovni. Eh, když tam není zmínka o externích prvků, ehm, jako spolupráce s třetími zeměmi, otázka návratu, readmisí, to ehm, E, asi není součástí tohoto, takže mm, se mm, mm, nemá cenu o tom mluvit. Já se e, těším na e, naši další společnou diskusi. Děkuji, Cecilia Wikström. Děkuji moc krát, děkuji paní předsedkyně a děkuji také zpravodaji za vynikající zprávu Přesně tohle jsme potřebovali eh, předložit občanům, abychom upozornili na důležitost demokratického dohledu v procesu obnovy Schengenu a jeho znovu eh, uvedení do provozu. Eh, děkuji tedy Carlosovi ještě jednou za skvělou zprávu a děkuji mu za skvělou vůdčí úlohu v pracovní skupině, které se účastním, ale bohužel ne vždy se mi podařilo dorazit. Takže sleduji chod na dálku. Znovu uvedení Schengenu do provozu ku prospěchu občanům je nutnost. Není to otázka volby. Je to součást řešení pro širší pohled na to, jak dnes funguje Evropa. A já se domnívám, že svoboda pohybu v Evropské unii musí být e, zaručeným právem občanů. Ale dočasné zavedení pohraničních kontrol v některých členských státech, včetně mého, e, vystavilo Schengen zatěžkávací zkoušce. A z této zkoušky zatím nic moc nevyplynulo. Nedá se toho mnoho říct. Zdá se, že ty hraniční kontroly už nejsou dočasné Členské státy je využívají, když už nejsou nutné. A já bych ráda zopakovala, co prohlásil komisař Avramopoulos před několika týdny, že hraniční kontroly by neměly být eh, vnitrostátní otázkou. A to je možná součást řešení. Já s tím naprosto souhlasím. Nemůžeme povolit členským státům, aby takto ohrožovali Schengen, protože nic jiného nedělají. Tím, že změní eh, jaksi oficiální, důvodu, oficiální důvod z migrace na bezpečnost, přestože zatím neexistují žádné důvody, žádné podklady, tak eh, velice nerada to říkám, ale to opravdu neodpovídá realitě. Dnes před sebou máme zprávu, která zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské státy plně implementovaly stávající nařízení a naléhá na komisi, aby podnikla rychlé kroky vůči členským státům, které stávající předpisy eh, plně nedodržují. Souhlasím s tím, co píše zpravodaj. Je naprosto nutné, abychom netolerovali toto chování některých členských států. Dočasné hraniční kontroly už nejsou nutné a evropští občané by měli mít možnost se těšit svým právům na volný pohyb. A to tež samozřejmě platí i o zboží. My teď pracujeme na eh, v revizi velkých IT systémů Evropské unie a na zajištění jejich interoperability a to bude důležitá složka zajištění bezpečnosti Evropské unie. Tím přispějeme k bezpečnému a chráněnému šengenskému prostoru. Chci se ale ještě vrátit k faktu, že nefungující společný evropský azylový systém a současná situace Schengenu jdou ruku v ruce. A čím dříve dáme Evropu zase do pořádku, tím lépe. Tak, abychom měli politický systém, který bude fungovat a který změní tu chaotickou situaci na organizovaný systém zvládání migrace. To je klíčové i pro Schengen. Existují na to důkazy zcela jasně na to upozorňují mnozí profesoři a jiní experti a tak dále. Takže já to řeknu ještě jednou. Potřebujeme Schengen a potřebujeme společný evropský asilový systém a radši dříve než později. A ještě jednou bych chtěla pogratulovat a poděkovat panu Koeliovi za vynikající zprávu a za důležitou práci a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji moc krát, Cecilie. Karlo, si chceš to ještě zhrnout, tuto debatu? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat jak paní Giom, tak paní Wikström za jejich slova. Chci říct paní, že sdílím její názor, co se týče nutnosti zaměřit se na ty nejdůležitější body, aniž bychom zapomínali na ty ostatní. Že jak eh, paní Wikstrom eh, dobře ví, právě to řekla, jsou problémy v radě s některými tématy, kde jsme již rozhodli, azylový systém, nová agentura azylová. To, to je ten, ten odklad na, v reakci na problémy v oblastech, kde jsou, tedy ve, na tom správném místě. A to pak, e, tak abychom tedy nevyvolali v důsledku toho ohrožení Schengenu. E, tedy neřešit problém eh, Schengenu při zapomenutí na to, co není eh, přesně cílem Schengenu, ale má to důsledky pro naši práci. A to není naše rozhodnutí, to je rozhodnutí členských států které e, směšují Schengen na další tematiku. Ale pokud e, chceme dát šeněnu, dá, tedy šeněn občanům, e, pro občany, to znamená posílit svobodu pohybu, pak musíme reagovat na tyto problémy. A myslím, že to je možné v tomto výboru, v tomto parlamentu. Já si myslím, že výsledek této debaty, zejména ze strany socialistů a e, e, liberálů, ukazuje na značný konsenzus v této záležitosti což mě samozřejmě nepřekvapuje. Mně se velice dobře spolupracuje s paní Wikström i s paní Guillaume a s ostatními stínovými zpravodaji a máme, jak už jsem říkal při svém úvodu, že máme velice početnou společnou pozici a parlament vyšle silný signál směrem k radě. Čím silnější ten koncenzus, bude, tím bude hlas našeho parlamentu silnější. Děkuji vám. Děkuji moc krát, Karlosi. je to velice dobrá zpráva, souhlasím s tím, že půjde o silný signál z Evropského parlamentu. Chtěla bych vám připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 14. března v jednu hodinu odpoledne. A to byl poslední bod našeho pořadu jednání. Příští schůze se bude konat 12. března od 7 do 9 ve Štrasburku a 19. března od 5 do 18.30 v Bruselu a 20. března od 9 do půl jedné a od 3 do půl sedmé v Bruselu. Děkuji vám moc krát a přeji hezký víkend. A. Ah. A Best wishes for women because of the... A všechno nejlepší ženám, protože máme Mezinárodní den žen.